k evropskému eh, kontinentu bez eh, trestu smrti. Bohužel i v Evropě zůstává i jedna eh, země, kde se trest smrti nadále udílí a provádí jejím, její Bělorusko. Odsuzujeme trvalé používání trestu smrti v Iránu a jsme zejména Obáváme se zejména ohledně osudu Iránců, kteří jsou zadržováni po sporných červnových prezidentských volbách, kteří byli nedávno odsouzeni k trestu smrti. Zejména také odsuzujeme eh, používání trestu smrti v eh,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 Rád bych opakoval naši eh, výzvu eh, každé zemi, která stále používá trest smrti k tomu, aby jej eh, zrušila a nebo do jejího zrušení vyhlásila moratorium na provádění rozsudků smrti. Děkuji, dámy a pánové. Pošedzenia z dňa... Tak, nyní budeme přijímat